Ano, přistoupíme k vysvětlení hlasování a jako první dostane slovo pan poslanec Petr Jár z EPP. Prosím, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych jenom říct, že na parlamentním k parlamentnímu kalendáři 2017 bych si byl přál trochu víc odvahy trochu víc odvahy k tomu, abychom mohli říct, že zasedání v Bruselu budou ušetřena ve prospěch Štrasburku, protože si myslím, že práce by měla být organizována efektivněji, abychom měli víc příležitosti řešit problémy v příslušných odborných výborech. Výslovně toho lituji, ale ještě jednou říkám, že to není možná konec všech dnů, třeba bychom mohli mít lepší výsledek. Když už se tedy ve Štrasburku scházíme, měli bychom čas využít a měli bychom třeba občas obětovat mini, plenur, mini plenárku v Bruselu ve prospěch řádného zasedání. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji. A pan poslanec Jedna minuta. Děkuji, pane předsedající Náš parlament ve Spojeném království minule zasedal 142 dní. Já nechci kritizovat, proč teď situace je taková. My v Bruselu, Bruselu a Štrasburku máme své plenárky a miniplenárky plenárky, máme pětidenní zasedání a tři z těchto pěti dnů je to vlastně jenom část dne, kdy zasedáme. Když se debatuje v tomto parlamentu, u řečníku, řečníkům je usekáván jejich řečnický čas. Času je omezen na minuty, nemáme čas probrat věci, nemůžeme vyjádřit své názory, nemůžeme řádně zkoumat navrhovanou legislativu. Nedávno se hovořilo o tom, že by měl být čas lépe alokován na debaty pro ty, kteří si myslí, že v institucích a strukturách mohou opravdu něčeho dosáhnout. Myslím, že teď právě mi 60 vteřinu plynulo. Uh, you, Děkuji, pane poslanče. Arnote, pan van Dalen, technická. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, měli bychom vysvětlit, co se teď právě odehrává. Odehrává. To, co se tady teď děje, přece není možné. Zdráháme se hovořit o plánování času v roce 2017. Nebyly připuštěny pozměňující návrhy. Co teď? Teď vysvětlení hlasování hlasování, které se ani nesmělo kolat. No to přece nemůže být vůbec pravda. To je absurdní a nedemokratické. Ik was nog niet, uitge ik was nog niet uitgesproken, voorzitter. Ik vind wel... Hovořil. No, bylo by to hezké, kdybyste mi byl býval naslouchal, pane předsedo. Teď se, videa, teď se vysvětluje hlasování k hlasování, které se konat nesmělo. To je nedemokratické. Uh, to dejte prosím na pořad jednání konference předsedů, že prostě při tom, u toho plánování času jsme nesměli hlasovat, protože když není možno předkládat pozměňující návrhy, není o čem hlasovat. Je to naprostý nesmysl. Dejte to okamžitě na pořad jednání konference předsedů. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Já vás vždycky velmi pozorně poslouchám, ale zároveň musím poslouchat eh, také Eh, své spolupracovníky ze služeb Evropského parlamentu. Ten bod byl postaven až poté, co bude vysvětlení hlasování. A protože se nehlasovalo o kalendáři k roku 2017, tak nemáme co vysvětlovat. A nyní tedy přistupujeme k vysvětlení hlasování ohledně zprávy paní Liany, Lidy Geringer de Odenberg, paní Šojdrová jako první

Paní Monika Makovej, jedna minuta. Uh, děkuji, pane předsedo. Tady máme dvě nařízení z 2006 a 2007 a tady se jedná o, ře, o řízení, kdy se jedná o drobné pohledávky a o evropský uh, platební rozkaz. To všechno by mělo pomoct lidem domoci se svého práva firmám, malým firmám, střední firmám, protože všechno by to mělo běžet rychleji. Žijeme a pracujeme v různých zemích Evropské unie a, unie a měla by se tomu přizpůsobit ta řízení a je třeba jít dál, je třeba změnit ta nařízení a myslet na naše cíle. Musíme sumu zvýšit v případě drobných pohledávek na 5000 eur a komunikační prostředky, možnosti notifikace, to všechno musí být respektováno a soudci musí v určitých případech schopni využívat i institut telekonferencí. Je třeba mít důkazní prostředky, které umožní získávání důkazů na dálku. A je třeba, aby došlo k možnosti platit i na dálku. To je důležité pro zjednodušení života podnikatelů. Jar, eine Minute bitte za. Poslanec Petr Jar, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Mohu říci, že je dobrá věc, ehm, že toto evropské řízení pro drobné pohledávky existuje. Přeshraniční úpravy již existují a dosavadní zkušenosti ukazují, že jsme tím náklady pro eh, dotčené snížili o 40 I trvání řízení se snížilo a to je povzbuzující. Dosavadní horní hranice byla zvýšena z 2000 na 5000 a u a díky, toho, díky tomu uh, ušetříme, respektive zrealizujeme asi 50 takovýchto případů. Tady jde o občany a, eh, občany a také malé a středně velké podniky, pro které je to velmi důležité. Velké podniky mají samozřejmě svá právní oddělení, ty se o to postarají sami, ale tady jde zejména o evropský vnitřní trh, tudíž o malé a středně velké podniky. A eh, pokud nás napadnou další zlepšení, tak to bude dobře, měli bychom pokračovat a je to pro evropské občany celkem za to dobrý den. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Mamikins na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie je založena na spolupráci mezi regiony, členskými státy a občany. Velkou roli v našich hospodářstvích eh, hrají právě malé a velké střední eh, podniky. Tyto subjekty by měly být schopny a měly by být možnost obracet se na soudy a žádat o finanční kompenzaci. Je nezbytné mít fungující systém, který eh, pomůže řešit tyto finanční spory. Eh, vzhledem k tomu, že zpráva se zaměřuje právě na zvýšení efektivnosti eh, při řízení o drobných nárocích, hlasoval jsem pro, protože plně podporuji tento návrh domnívám se, že eh, efektivní řízení o drobných nárocích přispěje k vytvoření věrohodného systému v EU. Děkuji vám a nyní má slovo pan Polčák. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci rovněž vysvětlit své hlasování v této otázce, protože jsem podpořil eh, navržené eh, usnesení, navrženou zprávu podle mého názoru je důležité skutečně přemýšlet o vymahatelnosti práva jakožto o uceleném celku jakožto o souboru norem kdy jedinec má právo na přístup k soudu. je zde ovšem problém že zjednodušené řízení soudní které eh, vlastně i toto nařízení respektive tento návrh přináší eh, má své úskalí

Monika Mákové, jedna minuta, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Znečištění ovzduší je velmi um, silný faktor ovlivňující i nemoce a vznik nemocí v Evropské unii. Existují instalace, které uh, jsou příslušné pro generování elektrické energie, pro zateplování domů, pak existují také různá průmyslová zařízení a uh, ty emitují eh, různé škodliviny. V Evropské unii eh, existuje asi 150 tisíc takovýchto eh, instalací, které nepodléhají právním předpisům o životním prostředí a jejich ochraně. Zpráva, o které jsme hlasovali, vlastně se snaží eh, vše eh, podrobit eh, stávajícím právním předpisům ochraně životního prostředí v Evropské unii. To znamená, že budeme schopni i zredukovat příčiny vzniku nemocí pro ty, kteří žijí v těch spádových oblastech. 31. prosince 2016 musí Evropská komise prověřit minimální standardy efektivnosti. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo Petr Jar, jedna minuta. Děkuji vám také ještě jednou, pane předsedo. Musím říci, že jsem eh, pro zprávu hlasoval ale s eh, ambivalentním pocitem. Předem bych chtěl požádat své kolegy v příslušných odborných výborech, aby na věci dále pracovali a eh, věc sledovali jestli eh, se skutečně stane to, co si přejeme. Já jsem eh, hlasoval pro z dvou skutečností, protože je tam uvedeno, že eh, tato změna by měla zlepšit šance realizace směrnice, takže budeme mít v Evropské unii lepší, lepší nástroj na ochranu ovzduší, aniž bychom vyžadovali přílišné nebo měli přílišné nároky na hospodářství a subjekty a že by to také mělo vést k odbourání byrokracii. Pokud tomu tak bude, je to v pořádku, pokud ne, tak musíme věc ještě zlepšovat. Proto moje prozba na příslušné výbory. Prosím, sledujte, jak se věci dále vyvíjejí, abychom dosáhli cíle zprávy. Děkuji. Eh, vielen Dank. Eh, Děkuji. A nyní dávám slovo panu Mamikincovi na jednu minutu. Děkuji. Naše každodenní životy si nedovedeme představit bez elektřiny, bez vytápění. Nemohli bychom fungovat a ani naše ekonomické modely by nefungovaly, ale ve současně musíme pochopit, že kromě těchto eh, vymožeností dochází i ke znečištění ovzduší a tak dále. Eh, problematika spočívá v tom, že v Evropské unii eh, dosud platily pouze dvě směrnice, takzvaná směrnice o ekodesignu a směrnice vztahující se na velké spalovací zařízení. Abychom roz, uměli rozlišovat mezi těmito zařízeními, zejména spalovnami, a aby se tyto směrnice nepřekrývaly, eh, přál bych si vznik třetí směrnice. Současně ale bychom neměli zatěžovat hospodářství přílišným administrativním břemenem. Děkuji. A nyní má slovo paní Nina Jill. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože je klíčová pro evropský balíček o čistém ovzduší, eh, přispěje ke kvalitě ovzduší eh, eh, v Británii i v Evropě oběti, eh, které si eh, znečištění ovzduší eh, vyžaduje například ve Spojeném království, jsou mnohem vyšší, než se očekávalo a než se odhadovalo. Je to velká zátěž pro naši společnosti. A ještě bych chtěla si několik slov o skandál Volkswagenu. Je to skutečně skandální, zejména kvůli škodlivému dopadu na lidská zdraví. Abychom skoncovali s touto situací, kdy skutečně umírají občané eh, z důvodu kriminálního jednání eh, ziskuchtivých podniků. Potřebujeme, aby komise eh, stanovila nebo založila nezávislý orgán schvalující typy vozidel. protože když je to ponecháno na libovůli členských států, tak to nefunguje. Děkuji. Děkuji vám a nyní Pan poslanec Ekr. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala, hlasoval proti a e, hlasuji vždy proti e, každé energetické legislativě, protože to ničí pracovní e, místa. To se stalo po každé. Minulý týden jsme přišli o několik pracovních míst díky něčemu takovému. Kdy skoncujete s tímto neustálým proudem legislativy, který eh, ničí kvalifikovaná pracovní místa. Kam ti lidé půjdou pracovat? Je to skandál a každý, kdo eh, volil pro tuto, hlasoval pro tuto eh, legislativu, by měl vysvětlit lidem, kteří přišli o práci, proč tak učinil. Místo toho, aby se postavil proti tomu. Měli bychom se zamyslet nad tím, že skutečně způsobujeme bídu a chudobu v těch komunitách, kde původně byl blahobyt urychlit a způsobujete masovou nezaměstnanost tím, že prosazujete tuto legislativu, která ničí eh, pracovní místa a také britský průmysl. Děkuji vám. Prosím všechny poslance a poslankyně, aby se hlásili dříve. Vždycky k tomu bodu, kde vy chcete vysvětlit hlasování. Výjimečně dám hlas panu poslanci Polčákovi. Prosím, ale opravdu prosím, pane poslanče, příště, abyste se přihlásil dříve, protože už potom záleží jen na vůli předsedu parlamentu, zda vám udělí slovo nebo ne. Já vám slovo uděluji a prosím, abyste se všichni hlásili dříve. Děkuji vám, pane předsedající já jsem se hlásil stejně jako u toho prvního bodu nevím proč právě mé jméno nesvítilo na obrazovce nicméně já se vyjádřím pouze ve stručnosti k tomuto bodu. podle mého názoru

na úseku znečišťování ovzduší již ve stávajících právních předpisech. děkuji vám pane předsedo za vaši vstřícnost beru to na vědomí a budu se hlásit dříve. děkuji. Eh, děkuji, pane pošle. Děkuji. pane poslanče a teď přistoupíme ke zprávě nebo k vysvětlení hlasování o zprávě Giovanniho Laví kasejny a kasejnáty určené k lidské spotřebe, jak potřebě. Jako první pan poslanec Mamikins. Kungs, kazeins ir fosfoproteinu grupa, kas zidītāju pienā veido līdz Děkuji. Kasejny patří do skupiny které jsou obsaženy v bílkovinách, eh, v mléce. Je to také přirozeně chemická látka, která se nachází v lidském těle a obsahuje také aminokyseliny a je velmi důležitá jako součást naší bílkovinné diety. Přesto všechno existují také mezinárodní normy a my musíme přizpůsobit svou legislativu mezinárodním standardům, abychom regulovali uh, dostupnost těchto kasejnů a kasejnátů na mezinárodních trzích. Občanům by a spotřebitelům by také pomohlo efektivně znát nebo poznat, jakou eh, potravinu si kupují, kdyby to bylo lépe označeno. Děkuji. Pan poslanec Jiří Pospíšil. Jedna minuta

E, děkuji, pane poslanec, děkuji bardzo, pane pošle. To bylo už ostatní. Děkuji, pane poslanče, a to už bylo poslední vysvětlení hlasování o poslední zprávě, takže teď do 15 hodin přerušuji zasedání a všem přeju dobrou chuť. Okay.